tomu tak, tím pádem je zápis přijat. Dámy a pánové, paní eh, Noami Eitz Oiterbruck mi oznámila, že k prvnímu první 2015 odstupuje ze své funkce europoslankyně a tím pádem podle článku 4 odstavec 3 jednacího řádu parlament oznámí uvolnění tohoto místa. Jménem nás všech bych rád, eh, vážení pánové, poděkoval paní kolegyni za její skvělou práci v Evropském parlamentu. Příslušné bulharské úřady mě požádali o zrušení imunity Sergeje Staní